Od eh, z frakcí SD a EKR a nezařazených jsem dostala seznam změn v členství ve výborech a parlamentních delegacích. Ten seznam bude přelož, přiložen k tomuto zápisu a pokud eh, do určité doby nebude předložena žádná námitka, tak to budeme